Good uh, afternoon, early. Dobré odpoledne či krásný podvečer. Obracím se na všechny v této místnosti, aby zaujali svá místa. I would like to... Rád bych zde přivítal všechny představitele národních parlamentů a rovněž samozřejmě i své kolegy europoslance. Vítám zde rovněž Damira Mateliana i eh, místo předsedkyní po mé levici, místo předsedu eh, pro eh, výboru Regi a zároveň zde máme představitele pro evropské fondy chorvatského parlamentu budete mi pomáhat v tom eh, předsednictví, eh, v té úloze předsedat a zároveň eh, zde vystoupí na závěr. Vítám rovněž černohorské poslance, mohou rovněž se vyjádřit. Jak víte, naším tématem je tvorba unijního rozpočtu v rámci následujícího víceletého finančního rámce a jak se zabývat eh, globálními výzvami. Určitě, pokud nežijete na Marsu, tak je vám to téma eh, známé, nesmírně hm, naléhavé téma, eh, kterým se zabývají mnozí. Charles Michel, předseda Evropské rady, v pátek přišel s posledním návrhem pracovním návrhem víceletého finančního rámce a za dva dny se bude konat příslušné zasedání týkající se jak VFR, tak i těch přidružených témat. Jednáme intenzivně a jsme načasovaní skvěle. Nemo, nemůže to být lepší. Na úvod bych rád si dovolil připomenout, že loni se občané prostřednictvím voleb vyjádřili v tom smyslu, že si přejí, abychom se začali zabývat naléhavými výzvami a nesmíme je zklamat. Čekají po nás, že budeme pokračovat v boji s klimatickými změnami a právě proto Evropská komise přišla s tím zeleným údělem a i s mechanismem spravedlivé proměny, tak aby Evropa byla první klimaticky neutrální mm, pevninou do roku 2050. Nicméně návrh a e, financování těchto nezbytných cílů nemůže odvádět naši pozornost od jiných programů jako Horizont Evropa či Erasmus+, plus či zemědělství. Nelze okrádat e, Petra, abychom něco dali Pavlovi. Další globální výzvy jsou neméně naléhavé. Digitální revoluce, nezaměstnanost, migrační tlaky a geopolitická nestabilita. Nicméně statistiky, eh, které uvádí Charles Michel a i jeho návrh, jsou z pohledu Evropského parlamentu velkým zklamáním. Ehm, tento návrh zcela jasně nedosahuje na ty vysoké mety, které od nás občané čekají a nestačí na to, abychom se s těmi výzvami poprali tak, jak je to třeba. Chci zdůraznit, že v současném návrhu eh, se hovoří o mm, obecné úrovni eh, hrubého národního příjmu na nižší úrovni ze strany tedy to, co by měly uhradit členské státy. Přestože jak cíle, tak i ambice jsou mnohem vyšší. Zároveň je i je třeba modernizovat způsob financování evropského rozpočtu. Zatím jsou unijní zdroje téměř výhradně založeny na národních příspěvcích, které jsou propočítávány na základě národního příjmu, ale máme možnost to reformovat. Právě návrhy v mm, mm, tomu dokumentu, který předložil Charles Michel, jsou slibné a e, za poprvé po více než 40 letech máme tam tu novou kapitolu vlastních zdrojů a to bude celá zásadní změna. Rovněž e, je třeba zajistit zrušení e, těch vrátek, které si určité státy u sebe eh, vybojovali, protože to není až tak férové a transparentní. Chci zdůraznit, že nové vlastní zdroje to nejsou žádné evropské daně. Jde o systém vlastních zdrojů, který bude založený na právně založeném um, sdílení příjmu s členskými státy a půjde o něco, co bude ratifikováno národními parlamenty, eh, které se k tomu rovněž budou moci vyjádřit a budou moci eh, se na tom podílet. Čím je tedy Evropa? Evropu můžeme nahlížet jako určitou páku, která vyrovnává mm, situaci členských států tak, aby Evropa byla ještě připravenější na vše, co ji čeká. Chceme být eh, excelentní a chceme co by Evropský parlament přispět k tomu, aby ty mm, výsledky byly co nejlepší. Ehm, máme rovněž i určité kvalifikační výhody a rádi bychom využili i těch výhod, které pramení z toho združování zdrojů Velký neznamená slabší. Evropský rozpočet je investičním rozpočtem a každá země prospívá díky tomuto rozpočtu. Každá země z něho něco má, včetně těch takzvaných čistých přispěvatelů. Nechceme riskovat evropské hodnoty ani střednědobě, ani dlouhodobě tím, že bychom krátkodobě chtěli šetřit Chci ještě zdůraznit, že názory projevené na zasedání rady nejsou nutně totožné s názory poslanců a proto si myslím, stojí za to si zde tyto názory vyměnit a zamyslet se nad tím v našem vlastním kruhu. Jakým způsobem jsme schopni přijít s rozpočtem, který bude způsobili řešit evropské výzvy, ale i výzvy globální, celou řadu výzev, které nás doprovázejí a nové ještě přijdou. Než se pustíme do rozpravy, bych vám rád uvedl, podle jakých pravidel budeme pokračovat. V opačném případě se nám může čas vymknout z rukou. Tedy, jakým způsobem se můžete hlásit o slovo? V první řadě bych rád zdůraznil, že jako vždy se vynasnažíme, aby měli možnost se projevit eh, všichni přihlášení, nebo přinejmenším jejich většina. Máme zde mnoho účastníků té rozpravy a upozorňuji na to, že i příspěvky panelistů mají svůj časový limit a pravděpodobně nebude možné, aby absolutně všichni, kteří se hlásí, se mohli projevit. Proto apeluji na všechny, aby se drželi dvouminutového limitu. A podle toho, jak se diskuse bude vyvíjet, je možné, že tuto dobu můžeme případně i zkrátit. Na svých eh, stolech najdete lístečky, na nichž můžete vyplnit své údaje a předat je zde Wizierům, zřízencům. To se týká jak eh, europoslanců, tak i poslanců národních parlamentů. Obecně řečeno se budeme snažit rozdělit řečnickou dobu podle následujícího klíče. Dva představitelé národních parlamentů a posléze jeden europoslanec a tak dále. Tedy tolik úvodem. Nyní s velkým potěšením předávám slovo panu Matelianovi, aby se ujal předsednické role. Děkuji, pane předsedo. V úvodu tohoto zasedání máme zde šest řečníků. Jako první vystoupí Jan Olbricht, spoluspravodaj k tématu víceletého finančního rámce. Máte slovo, pane Olbrichtu, pane Olbrichte, a omezte se prosím na pět minut. No, pět minut to je poměrně velkorysé. Děkuji. Děkuji, děkuji za možnost podělit se s kolegy z národních parlamentů tu postřehy k naší práci. Chci všem připomenout, že celý balíček víceletého finančního rámce se stává z několika částí a tady naše rozprava se má týkat všech z nich. Jak právě pan předseda zdůraznil a vylíčil, hovoříme o nařízení k e VFR a tam se musíme komplexně podívat na to, jak co financovat, jak to má vypadat, jak mají vypadat finanční mechanismy, jak by ten rozpočet tak v praxi měl fungovat. To je první otázka. Druhá záležitost, to jsou vlastně ty vlastní zdroje. To už zde bylo zmíněno. Třetí záležitost to je více než 40 nařízení. Ty se týkají pak soudržnosti, horizontu dopravy a tak dále. Jimi se zabývají jednotliví naši zpravodajové. A pak poslední část, to je právní stát. Tedy první záležitost se zakládá eh, na jednomyslném rozhodnutí Rady EU a eh, pak ještě s tím parlament musí souhlasit. Druhá část, to, tam se ty postupy liší, to ještě mu kolega vysvětlí. A tam se to zakládá na spolurozhodování. Tam má parlament co říci, má poměrně silné pravomoci. My tedy vyjednáváme. A čtvrtá záležitost, to je nové nařízení k právnímu státu, se kterým přišla komise. Já jsem spolu s pravodajem k té první části. To je VFR a v předchozím volebním období byl návrh parlamentu prezentován ve smyslu toho, že bereme v potaz Brexit, nové priority a podle toho propočítáváme, kolik peněz Unie bude potřebovat. A chceme, aby vše fungovalo na stejné úrovni, ale bez Britů. Pokud si přejeme, aby bez Spojeného království vše fungovalo skutečně na stejné úrovni, je na snadě, že je tam přece jen finanční mezera a tu je třeba zaplnit. A pokud si skutečně přejeme, aby Evropa fungovala jako doposud. Musí se to vyřešit ať už vyššími národními příspěvky nebo vlastními zdroji, anebo osekáváním těch politik. Proto se zde odehrává skutečná politická diskuse, jak si EU představujeme. Chceme vše udržet na stejné úrovni, což znamená, že samozřejmě těch peněz potřebujeme více, anebo chceme EU omezit ten návrh, který je na stole, zcela jasně poukazuje na to, že předseda Evropské rady po bilaterálních schůzkách, to totiž nevymyslel on, on se snažil pouze nalézt kompromis a určitou jednomyslnost, přichází s návrhem snížit, zmenšit EU, dá se říci, snížit rozsah aktivit EU to z toho je zcela jasné. A proto my, co by vyjednávač, spoluvyjednávač, se připravujeme na to, že to zamítneme, protože my se domníváme, že takovýto přístup v praxi znamená omezení aktivit EU, což se projeví v každém konkrétním programu. Menší rozpočet ve svých dopadech znamená méně peněz na konkrétní programy. A když se podíváte na ten návrh, tak tam už se hovoří i o konkrétním snižování, například 50% na obranu, 30% na zprávu hranic, věda výzkum snižuje, koheze snižuje prostředky. To tam je jasné. A my, co by parlament, chceme ve spolupráci všech zpravodajů být konzistentní a zatím to vypadá, že všechny politické skupiny souhlasí s tím, že ambice EU musí zůstat ochráněny že rozsah aktivit EU nesmí být omezen. Tedy my jsme připraveni říci ne. Děkuji, pane Olbrichte, děkuji za váš příspěvek do diskuse a děkuji, že jste dodržel časový limit. Naším dalším řečníkem je paní Margarida Marquez. Máte slovo. Muito obrigada. I speak Portuguese. Děkuji mnohokrát, budu hovořit portugalsky. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych ráda upozornila na to, jak důležitá jsou takováto zasedání, abychom si vyměnili naše názory a stanoviska mezi zástupci národních parlamentů a Evropským parlamentem. Právě už jsem to řekla v plenárním sále, že jsem kdysi seděla na druhé straně jako zástupkyně Národního parlamentu a proto si uvědomuji, jak důležitá jsou tato setkání, zejména když se jedná o víceletý finanční rámec. Můžeme totiž konstatovat, již eh, z toho, co řekl pan spolu zpravodaj Jan Olbrich, že situace není snadná. Můžeme dokonce konstatovat, že je obtížná. Je důležité, aby e, i stanovisko Evropského parlamentu bylo zprostředkováváno srozumitelně. Teď nechceme dospět do interinstitucionální krize na zahájení nového mandátu, nového volebního období. Máme novou komisi, novou radu a nový parlament. A tento cyklus znamená velké výzvy, neboť se jedná o to, abychom opět získali, znovu získali důvěru občanů, důvěru v Evropskou unii. To je tedy první výzva. Evropský parlament eh, se o to velice snaží a je rozhodnut přispívat k tomuto cíli. A já bych ráda odkázala na dopis, který minulý týden napsali předsedové čtyř politických frakcí v parlamentu. Teď se jedná především o to, abychom splnili očekávání občanů. Od evropských občanů jsme byli zvoleni a oni v nás, oni v nás mají velká očekávání. My si uvědomujeme, co jsou hlavní problémy občanů a co jim leží na srdci. Boj proti klimatickým změnám. To bylo mimořádně významným tématem před volbami v mnoha členských státech. Digitální věk. Tady jde o to, aby nikdo nebyl ponechán stranou. I to je významné téma, které bylo obsaženo v řadě programů před volbami do Evropského parlamentu. A potom konvergence a koheze. My jsme se pokoušeli vyzývat mladé lidi k většímu zastoupení v politice, k jejich angažovanosti a aby se zasazovali o evropský rozměr. To máme na programu a to je také to, co se odráží v evropském rozpočtu. Proto říkáme, že návrh rozpočtu, který byl předložen, není dostačující. Máme dojem, že e, všichni šéfové státu a vlád ve členských států a zástupci komise, předsedkyně komise, e, předseda Evropské rady, když hovoříme o ctižádostivých cílech, tak přece jenom souhlasí s prioritami parlamentu, ale když e, mají navrhovat rozpočet, zůstávají daleko za naším očekáváním. A proto říkáme, že návrh rady rozhodně nemůžeme podpořit. To neznamená, že bychom teď v této fázi se mohli zříci silné účasti občanů. Nikoliv. Občané a členské státy musí být napojeni a zapojeni a my si uvědomujeme, že rozpočet by mohl být navýšen na základě nových vlastních prostředků které by sloužily k uskutečňování těch cílů, které jsou politickými cíly Evropské unie. Na boj proti klimatickým změnám, poplatky či pokuty za plastický odpad, spoplatnění emisí CO2, to všechno je mezi politickými cíly Evropské unie. Ale jsou tady další vlastní, možnosti vlastních prostředků, které lze získávat na jednotném trhu, například zdaňování finančních transakcí a zdaňování digitálních služeb. Eh, tady musíme skutečně důsledně jednat. My chceme, aby vlastní prostředky byly revalvovány a zhodnoceny podle toho, jak mohou přispět k uskutečňování našich cílů. My chceme rozhodnout pro příští léta takový rozpočet, který začne platit od roku 2021, ale ne za každou cenu. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Markeš. Tady jste odebrala panu Olbrichtovi 35 vteřin, ale odpustíme vám to. Budeme pokračovat jako další Jose Manuel Fernández, spoluzpravodaj k vlastním zdrojům. Máte slovo na pět minut. Budu hovořit francouzsky. Máme malý rozpočet. S malým rozpočtem chceme udělat vše, ale máme rozpočet, eh, který má obrovskou přidanou hodnotu a pořád se mi opakovalo, že všechny instituce a veškerá administrativa Evropské unie je více než, je, pardon, méně než 5% z rozpočtu, všechno ostatní je pro investice. Eh, chceme, aby Evropa mohla geopoliticky dostat výzvám a eh, uskutečnit své cíle a budeme-li se o to snažit všichni, nebudeme potřebovat víc peněz. Je to, když každý členský stát dostojí své práci eh, když se hovoří o takzvaných starých politikách, to není správně pojmenované. Jedná se o tradiční politiky, ale eh, to jsou politiky, které zůstávají moderní, jako například politika soudržnosti. A máme tady rozpočet, který z 85% eh, je z financován ze příspěvků členských států a 15 jsou eh, příjmy z cel. Ale tady, eh, kdyby každý minister prohlašoval I want my money back, chci zpátky své peníze, no tak to nejde. Je třeba dodat ještě jednu věc. Německo a Francie mají zhruba 38 výdajů. To znamená, dva členské státy reprezentují, reprezentují zhruba 38 síly v rámci rozpočtu, kde chceme eh, skoncovat rozlišování mezi čistými příspěvky a čistými, čistými promiňte, pláci a čistými Eh, při, čistými příjemci, protože všichni přispívají. Každý členský stát, i když nedostává nic z rozpočtu, tak má enormní užitek už jenom z fungování jednotného trhu. Ale také si uvědomujeme, že to dostává. Potom tady máme členské státy, které mají různé kompenzace, kompenzace nad kompenzace. Je třeba dívat se také na otázku příjmů. Dospěli jsme k číslu, které není magické. 1,3 eh, HDP, které by financovaly rozpočet s principem, na němž se asi všichni dohodneme. Kdo nepije, musí platit. Kdo neplatí, musí platit eh, kdo mm, poskytuje digitální služby, musí platit. A to je na stole takový návrh. Návrh eh, pana Michela týkající se vlastních zdrojů a to se vydává dobrou cestou, na rozdíl tedy od otázky eh, víceletého finančního rámce. Mm, je třeba, abychom měli zdaňování plastů, příjmy z obchodování s emisními povolenkami, od roku 21 až 25 je třeba mít vlastní nové zdroje, jako ty, o kterých jsem se zmínil, zdraj, hm, zdroj ze zdaňování velkých podniků například. A je třeba postoupit v harmonizaci v Evropské unii. Eh, podvody a eh, vyhýbání se daňovým eh, podvodům znamená ztrátu rozpočtu. To je neuvěřitelné. Eh, tady je třeba vyvinout skutečně úsilí, abychom zabránili tomu, abychom znovu a znovu zatěžovali občany. Je třeba také zvážit další věc. My ve světě jsme jediným parlamentem, který se vyslovuje k výdajím, ale nemá vůbec co říkat do příjmu, protože to vyžaduje jednomyslnost při rozhodování členských států na radě a jednomyslnost to znamená také ratifikace všech národních parlamentů. A proto je třeba, abychom získali sílu v těchto vyjednáváních, mohli bychom se my bychom mohli dát souhlas s víceletým finančním rámcem, budem, dojdeme-li také k dohodě o vlastních zdrojích. A taková dohoda nemůže znamenat jenom nové vlastní zdroje. Například pokuty, já nevím, jestli to víte, to jsou příjmy eh, vyplývající z politiky hospodářské soutěže a a dostávají se do rozpočtu jeden rok a příští rok se vrací do kapsy každého členského státu Eh, v rámci jeho členských příspěvků, v rámci proporce těch příspěvků. A to je nepřijatelné. To je další věc. Další věc je simplifikace, sjednodušování. Chceme například eh, skoncovat s rabaty a s kompenzacemi, s rekompenzacemi, máme-li třeba eh, práva v celní oblasti a přímysla, myslím si, že členské státy si berou 20 Přímo, No a to tedy znamená mnoho. 10% by stačilo. Děkuji vám mnohokrát. Thank you, mister. Děkuji vám, pane Fernandesi. A jako další dostává slovo Valerie Ayer, spoluspravodajka k vlastním zdrojům. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji za slovo. Děkuji mnohokrát. Jsem velice šťastná, že se mohu účastnit tohoto panelu, který umožňuje poukázat na to, že evropský rozpočet, jak co do výdajů u eh, příjmu, má být ve službě našich evropských politik a umožnit nám, abychom úspěšně čelili světovým výzvám. O to dnes jde. Když se podíváme do minulosti na jednotlivé finanční rámce, každý z nich měl alespoň jeden velký cíl, jednu velkou politiku. 1988 až 93 jednotný trh, 1994 až 99 jednotná hospodářská měnová unie, 2000 až 2006 rozšíření, 2007-2013 pokračování rozšiřování Lisabonská strategie, 2014 až 2020 trvalý udržitelný a inteligentní růst. Podle mě příští finanční rámce rámec musí zohledňovat ekologickou tranzici a e, musí posílit evropskou svrchovanost. E, potřebujeme mít také vesmírný program, který umožní Evropanům, aby mohli konkurovat e, s velkými státy kontinentu je třeba zabezpečit také, aby naše výdaje znamenaly zlepšení životního prostředí, abychom byli, aby všechny naše programy, na které vydáváme peníze, byly v souladu s pařížskou dohodou. A musíme si také uvědomit, že tady máme co dočinění a už na to bylo upozorněno. Mohli bychom zdaňovat plasty to znamená, že členské státy by měly do evropského rozpočtu platit 80 centimů, teď ještě se neví, jestli to bude 80 centimů nebo 1 euro, protože pokračují počít pro počty za kilo plastových odpadů, které nebudou recyklovat v rámci všech plastických výrobků v jejich země. Je třeba chránit naše oceány a evropský rozpočet to musí zohlednit. Už jsme také podpořili a podporujeme integraci příjmů v rámci obchodování s emisními povolenkami a mechanismus přizpůsobování uhlíku na hranicích. To znamená, že do roce 2021 je, by bylo třeba, aby třetí státy respektovaly evropské normy je třeba zabránit uhlíkové stopě související s delokalizací našich podniků. Je třeba, abychom zachovali svrchovanost pro zabezpečení dobrého postavení Unie v rámci globalizace. Musíme také spravedlivě zdaňovat společnosti fungující na jednotném trhu ale je třeba, aby se rozvinula skutečně kultura příspěvků ehm, a proto musíme rozvinout opatření v této souvislosti. A já tady skončím. Tím ještě bych chtěla říct dvě věci jako reakci na vyjednávání, které Charles Michel ehm, minulý týden ehm, představil. Samozřejmě uvažuji ve stejném směru jako můj kolega José Manuel a dokonce i nad rámec toho, co řekl. Jdeme správným směrem. Jean-Michel udělal velkou práci, eh, zahornuje postoj Evropského parlamentu a to je zajímavé, čili vyslal pozitivní signál, ale je třeba, abychom eh, si uvědomili, jak je nutno popracovat na vlastních zdrojů tady musíme být velice bdělí. Teď vám připomenu kontext týkající se zdaňování plostů. Už Evropský parlament žádá už celá léta navýšení vlastních zdrojů a snižování rabatu, ale dnes v návrhu tak, jak byl předložen v pátek, se nám sice toto nabízí, ale s rabatem, ale to samozřejmě sabotuje celou zásadu takovou, která stála vlastně na začátku tohoto umyslu. A stejné téma se vlastně týká, a ty jsi to řekl, Hovoří se o zavedení nových vlastních zdrojů v rámci víceletého finančního rámce, ale ta formulace je strašně dvojznačná, podle našeho názoru nedostačující. Je třeba vzat na sebe jasnou angažovanost a závaznou angažovanost jednotlivých členských států k vlastním k navýšení vlastních zdrojů. Protože když to nebude závazné, no tak eh, jistě nebudeme počítat s tím, že k tomu dojde. Ukázalo se tady, že budoucí eh, opatření musí být také ve službách evropské svrchovanosti. Děkuji. Yes, you are. Uh, thank you, Mrs. No, děkujeme, paní Chajer. A zůstáváme stále zřejmě ve francouzštině, protože teď budou mít slovo dva zástupci z Francie. Nejprve pan Vincent Eble, nebo ne? Ne, ne, ne, tak bude to pan Jean-François Epping, který eh, zastupuje francouzský senát. Pan Jean-François Epping, prosím, máte slovo. You can say better rapper. Okay. <laughs> Monsieur le président, mesdames et messieurs. Pane předsedo, dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, drahé kolegyně. Příští víceletý finanční rámec bude definovat ambice, které máme až do roku 2027. Evropa e, musí definovat takový rozpoč, e, který by byl jednomyslně schválen. Máme tedy kolektivní odpovědnost za to, abychom umožnili soulata národní parlamenty by měly také pozdvihnout svůj hlas. Od začátku vyjednávání francouzský senát schválil několik evropských usnesení poslední 11. února, které chtějí sformalizovat náš postoj k příštímu víceletému finančnímu rámci Eh, před tím výjimečným summitem, který se bude konat koncem února. Máme tady zhruba Máme tady stanoven návrh příspěvků členských států, ale ukazuje to na velkou disparitu. Evropská unie eh, musí splnit nové priority výzkum, bezpečnost, kontrolu hranic a Erasmus. Eh, eh, Francie má rovněž tyto priority, ale Evropská komise navrhla škrty v rozpočtu pro tradiční politiky, jako je, to, jako je společná politika jsou držnosti, eh, kde se mají závazky snížit z 15 na 10 francouzský senát eh, naprosto jednoznačně vyslovil se proti tomuto snížení. Odmítáme zvažovat, aby financování nových politických priorit vedly k hierarchizaci Evropské unie, což by mělo negativní dopad na politiku koheze a společnou zemědělskou politiku. Ostatně Evropská komise navrhuje škrt rabatů v příštím eh, víceletém finančním rámci. A my jsme pochopili, že rabat je velice citlivým tématem, ale musíme se na to soustředit a když se bude hovořit o rozdělování platby příspěvku jednotlivých členských států. Nový návrh je zatím neuspokojící v mnohem ohledu, zejména co se týče Evropského fondu pro obranu, který, eh, kde se navrhuje snížení prostředků o polovinu. A já bych rád vyslovil před vámi své silné přesvědčení, že musíme Rozhodně, pakliže nedostojíme rozpočtu evropskému, budeme muset prostě to realizovat z vlastního národního rozpočtu jednotlivých členských států. Skutečná přidaná hodnota eh, neznamená to, co můžeme dělat na národní úrovni. Je lepší dělat to společně na úrovni evropské. Co se týče například vesmírné politiky, eh, Eh, je třeba, abychom měli úspěch. Už jsme ho viděli, eh, tento úspěch v programech Kopernikus a Galilei. A to znamená také získání evropské nezávislosti. A proto eh, komplexní politika musí se zaměřit i na tyto cíle. Eh, Brexit znamenal částečnou ztrátu zhruba 10 miliardů v rámci společného rozpočtu a proto bude obtížné nějakým způsobem toto nahradit v evropském rozpočtu. Eh, mm, francouzský příspěvek se zvýší o 7 miliard eur a pakliže návrh komise by měl být schválen a zhruba 9 miliard, pakliže členský příspěvek bude určen na 1,3 HDP. Musíme si uvědomit, že tady máme co dočinění s novými prioritami, ale musíme zůstat realisty i v oblasti veřejného financování. Francouzský se má tak trochu litoval nedostatku ambicí, co se týče konvergence a konkurenceschopnosti, i když stabilizace eh, eurozóny ještě nemá konsensus. Eh, francouzský se na to považuje za nesmírně důležité. Eh, Brexit, schválení příští politiky bezpečnosti a obrany bude potřebovat více prostředků, než kterému byly přiděleny v rozpočtu. A proto se musíme všichni snažit, abychom dostali výzvám budoucnosti. Děkuji, pane Rapo. A náš poslední řečník je pan Ondřej Benešík, předseda výboru pro evropské záležitosti Českého parlamentu, České poslanecké sněmovny. Prosím, pane Benešiku, máte slovo. Velice děkuji za slovo. Já budu mít svou prezentaci v češtině, takže si prosím nasledte sluchátka, pokud mohu mluvit česky. Na shromážděních, jako je například toto, skloňován Brexit jako výzva pro Evropskou unii. A skutečně takovou výzvou je. Jenom v oblasti bezpečnostně vojenské ubyde odchodem Spojeného království 25 veškerých vojenských kapacit až 40 výdajů věnovaných na vývoj bezpečnostních a obraných technologií. E, nicméně stejně jako další tzv. nové a naléhavé výzvy, jmenované v návrhu nového víceletého finančního rámce, představuje Brexit také určitou příležitost. Obojí se stalo výrazným impulzem pro modernizaci Evropské unie, která e, má být nastavením nového víceletého finančního rámce jednoznačně výrazně podpořena. Modernizace v tomto případě není samoučelná. Podívejme se podrobněji na jednotlivé položky víceletého finančního rámce. Je evidentní, že prostředky věnované na zvládání nových a naléhavých výzev posílí potenciál Evropské unie stát se globálním hráčem. Modernizační podoba návrhu sedmiletého finančního rozpočtového rámce se konkrétně odráží v naplánovaném devítinásobném zvýšení prostředků na digitalizaci sítí, dvojnásobným navýšením prostředků na stipendijní programy pro mládež, trojnásobném nárůstu financí na ochranu vnějších hranic, asilovou a migrační politiku. Dále nový rozpočtový rámec počítá s 50% navýšením prostředků na vědu, výzkum a inovace, a 40% navýšením peněz na obranu a bezpečnost. Bezpečnost a inovace jsou tedy jednoznačně v popředí. Zvláště významné je to pro například moji zemi, pro Českou republiku a to možná ještě více než pro jiné země, takzvané skupiny přátel koheze. Česko patřilo v meziválečném období mezi deset průmyslově nejrozvinutějších zemí světa. Dodnes jsme zemí s výrazně průmyslovou strukturou ekonomiky. Právě proto dnes stojíme na křižovatce. Musíme se rozhodnout, jestli chceme jít v dobré československé tradici a být zemí plnou inovací a startupů. Zemí, která dokáže čerpat z, inovna, z inovativně nastavených částí příští unijní finanční perspektivy. A proto musíme i zajistit opravdu velkorysé financování vědy a výzkumu e, také z národních rozpočtů. Já svým vystoupením nechci říct, že bychom měli opustit tradiční politiky, jako je kohezní a společná zemědělská politika. Ostatně, kdo ví eh, něco o založení Evropské unie, je mu jasné, že tyto politiky neměly jen ekonomický, ale také politicko-hodnotový význam. Proto si myslím, že je správný postoj chorvatského předsednictví, které ve svém programu argumentuje ve prospěch rovnováhy mezi pokračováním tradičních politik zakotvených v evropských smlouvách a úsilím věnovaným na zvládání nových naléhavých výzev. Eh, bezpečnost a ekonomická prosperita jdou totiž ruku v ruce. Evropská unie je pro nás garancí stability, ale nejenom to, je i jistým bezpečnostním rámcem. Pokud jde o kolektivní obranu, musí to být nadále NATO, kdo je primárním garantem eu ale může s nato postupovat komplementárně a to především při zvládání krizí a zajišťování stability ve svém okolí tedy v oblasti kterou nazýváme krizovým managementem. evropská unie má nyní v činnosti deset civilních tedy převážně policejních a šest vojenských e, misí. Slouží v nich 2000 civilistů a přes 3000 vojáků rozmístěných v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Mnohdy je to právě Evropská unie, koho OSN nebo místní vlády pověří řešením krize. Celkově však mají členské státy EU ve zbrani milion a půl osob a souhrná výše výdajů na obranu dosahuje hodnoty 200 miliard euro. Evropa tedy není, žádný papírový tygr. Jde, jde o to, abychom byli schopni uh, Eh, tuto velkou sílu a potenciál taktéž přetavit do konkrétních výsledků zajištění stability ve svém, zejména ve svém nejbližším okolí. Zmínil jsem potřebu komplementarity s dalšími globálními poskytovateli bezpečnosti, jakými jsou OSN, Spojené státy či NATO. Jednoznačně vítáme položku příštího víceletého rozpočtu zaměřenou na vojenskou mobilitu. Ta je klíčová pro odstrašující schopnost Severoatlantické aliance a, to zejména na jejím východním křídle. To, že Evropská unie hodlá na tuto oblast věnovat 6,5 miliardy euro, je za poslední roky jednoznačně nejvýznamnějším počinem vzájemné spolupráce Evropské unie a NATO. Důraz na inovace se prolíná i zelenou kapitolou programu nové předsedkyně Evropské komise v pasáži deklarující cíl, že, Evropa, že se Evropa, aby se Evropa stala neutrálním eh, kontinentem, klimatickým kontinentem se hovoří eh, toto. V zájmu tohoto cíle bude investováno do inovací a výzkumu a bude eh, podporována adaptace ekonomiky a průmyslové politiky. To musí být absolutní priorita pro Českou republiku, jakožto průmyslově vyspělou zemi, je ale na nejvýš důležité, aby byly ekologické cíly propojeny s cíly inovativními a také aby Evropa o plnění těchto cílů usilovala v globálním kontextu. Závěrem chci uvést jeden příklad. Rozhodně si Evropa nepomůže tím, že si sama zvýší standardy. Výroba se odstěhuje například do Číny, kde výrobky opět pro Evropu, které sem budou dovezeny, do, doveženy, budou vyrobeny za podstatně horších podmínek a pořád budou ničit globální životní prostředí. Thank you. We room now. First... Děkuji. Jako první pan Domagoj Miloševič z Chorvatska. Máte dvě minuty. Uh, very much. So, uh, we are completely aware that EU funding... Ano, děkuji. My jsme si plně vědomi toho, že mm, rozpočet je velice důležité, ať už tedy jsme zemí, která je čistý prátce nebo čistý příjemce. Pokud eh, eh, se chcete, chcete škrtat ve, v politice kohezi, tak to vlastně vede k eh, euroskepticismu. A naopak zase, pokud to neuděláte, tak zase vlastně mm, se rozčílí ti čistí plátci. Nicméně musíme dbat na to, aby zkrátka všechny ty prostředky byly účelně vynaloženy v těch jednotlivých zemích. Uh, a na to tedy musí eh, dbát všichni. Také je důležité, aby všechny ty firmy, které čerpají tyto peníze, byly z evropského původu. Také co se týče strukturálních fondů, je důležitý prostup koheze. Zejména se to týká v zemích, které mají stárnoucí populaci a, ne, a také země, z nichž odcházejí mladí, vzdělaní a ambiciozní mladí lidé do zemí, které jim nabízejí lepší podmínky. Pokud chceme mm, Evropskou unii jako celistvou, tak si musíme uvědomit také, že existuje tato vnitřní migrace a že může mít velké dopady na eh, situaci v některých zemích. A v některých, eh, navíc vlastně to má také dopady i v západoevropských zemích, takže musíme na to reagovat eh, chytřeji a rychleji. Ještě chci říci, že musíme stále dávat pozor na malé a střední podniky, protože jsou páteří naší ekonomiky. Myslím si, že komise by vlastně měla také sledovat, eh, kolik peněz plyne do soukromého sektoru versus veřejného sektoru, kolik peněz plyne do malých a středních podniků, aby malé a střední podniky eh, nebyly ošizeny. Protože já jsem si jist, že také v příštím desetiletí budou malé a střední podniky silnější, konkurenceschopnější, budou lépe využívat technologie a tím pádem tedy také budou i konkurenceschopnější na globální scéně. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Annelin van de San, Belgie. Děkuji, budu hovořit nizozemsky. Především mě těší, že teď sedím na druhé straně, protože jsem dříve byla poslankyň Evropského parlamentu a teď zastupuji Belgický národní parlament zde. Pro nás je nesmírně důležité, aby národní příspěvky nebyly zvyšovány. Rozpočet Evropské unie prostě se snížil díky Brexitu a Evropská unie se prostě musí tomu přizpůsobit. Co se týče příjmů z cel, eh, k tomu už leco zaznělo o možnosti nových prostředků, ale příjmy z cla jsou obchodní oblastí, kterou například je důležité pro eh, Vlámsko a my nesouhlasíme s tím, že má být navrženo, aby podíl, který zůstává v členských státech, byl snížen z 20 na 10 Za třetí, Evropská unie by měla využít dnešní změny, aby přepracovala určité nástroje, například distribuční mechanismy pro takzvaný Just Transition Fund, čili spravedlivý přechod v rámci zelené dohody. Mm, eh, protože eh, tady ještě nebyl dostatečně zohlečen Brexit. My chceme, aby toto bylo přepracováno a přizpůsobeno budoucnosti. Eh, potom by distribuce byla také spravedlivější. Na závěr nepouž, ne, nepovažujeme za udržitelné, aby dnes 40 rozpočtu Evropské unie bylo používáno na společnou zemědělskou politiku. Samozřejmě musíme podporovat zemědělce v potížích, ale velice často z toho těží velké zemědělské podniky, které to vůbec nepotřebují. Mm, musí existovat určitá horní mez. Domnívám se, že prostředky, pro, které jdou do zemědělství, by mohly být lépe využity, například pro výzkum a rozvoj. Děkuji nyní Paulo Monec, Portugalsko. Je další řečník. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že je nesmírně důležité, aby eh, než budeme definovat rozpočet a rozhodovat, abychom tedy si jasně určili strategii. Koherentní Evropa nesmí ohrozit svou kohezi, svou soudržnost. Pomyslete na regiony eh, v nejvzdálnějších oblastech. Tady je snaha je vyloučit. Mm, z toho takzvaného fondu pro spravedlivý přechod. No a to se nám nezdá dobré. Kromě toho, tedy ze zohledněním oblastí nejvzdálenějších, eh, je třeba uvědomit si, že meze pro spolufinancování, to znamená snižování evropského podílu, se týká zejména oblastí, které už vězí dostatečně v potížích, aby se vůbec přiblížili evropským hodnotám. Eh, a tady budou opět tedy vyloučeny. A také bych rád upozornil na rozhodující aspekt související s nezbytností podporovat to, co spadá do technologického rozvoje a výzkumu. To je přeci důležité zejména pro malé a středně velké podniky, aby mohly převzít vedoucí roli při zvládání zelené dohody a spravedlivého přechodu, aby skutečně byl vytvořen evropský prostor pro výzkum a aby se tím pádem také navýšil potenciál jednotného trhu. Kromě toho se nemohu zdržet připomínky, že se tady jedná o strategické postoje, které však nesmí se udávat na úkor konzolidované politiky, jako je politika koheze a politika rybovolu. Evropa musí eh, přetnout kvadraturu kruhu a nalézt nové finanční prostředky eh, a osvědčené politiky nesmí být seškrtávány a kromě toho musíme se snažit o pozici lídra v celém světa. Thank you, Mr. Děkuji. Nyní pan Levandovský, prosím. Děkuji. Bod číslo jedna. Evropský rozpočet není nějaký všelek na všechny evropské bolesti. Je to vlastně spíše investiční rozpočet, který má velký pákový efekt. A bod dvě, který chci říci, hovoříme, jak se vyrovnat s těmi globálními výzvami, ale to, co se odehraje v pátek, to tam se nebudou řešit nějaké globální výzvy. Eh, tam se sejdou lídři Evropy a budou se velice pragmaticky rozhodovat, budou přepočítávat peníze a budou se eh, zabývat eh, různými riziky a budou nakonec čekat, jestli jim tedy nakonec pan předseda Michel nějak ustoupí nebo ne. Evropský parlament není v příliš eh, příjemné pozici, musí vlastně pouze vyčkávat a to už je od května 2018. Nicméně předseda eh, Michel se spíše staví na stranu těch čistých eh, plátců než na stranu parlamentu. Ale možná, že v pátek nebo v sobotu dojde k nějakému zázraku. Možná to bude až po jednou nebo po druhém pokusu, ale někde také zázraky se dějí. A e, Evropa se nakonec e, dostane pod velký tlak, protože nám utíká čas. Takže nakonec to bude rozhodnutí, buď to berte, nebo nechte být. Bylo to e, už minulé, kdy parlament chtěl větší flexibilitu. Naposled, kdy se Evropskému parlamentu podařilo navýšit rozpočet, to bylo období 2007 až 2013 a to bylo asi o 3,5 milionů. Takže já chci říct si, že je zde čas, časová tíseň, také jsou zde subjekty, které vlastně čekají, jak to dopadne s rozpočtem a uvidí se, ale já si tedy říkám, že zázraky se občas dějí. Děkuji. Nyní pan Massimo Garagua, Itálie. Garavalia, pardon. Děkuji. Budu hovořit italsky. Já bych rád položil několik takových eh, základních dotazů. Chceme více zdrojů, možná bychom měli eh, trošku se zamyslet vlastně eh, nad tím, jestli by nebylo dobré omezit ty výlohy a třeba i v evropských institucích. Také by bylo dobré, zda by třeba přispěvatelé mohli navýšit své příspěvky Eh, ale samozřejmě jaké problém, že některé zemi mají, eh, jsou v krizi. Pak je také ta otázka toho, že vlastně Evropská unie by mohla vy, třeba vypsat nějaké daně, ale zatím tak nečiní. Pak jste hovořili třeba o té daně z, z, z nerecyklovaných plastů. Pokud jsem to dobře pochopil, tak se jedná o odpady, plastové odpady, které nebyly eh, recyklované. To je myšlenka, kterou snad vznesla i naše vláda, ale oni eh, to vlastně kombinovali s tou myšlenkou surovin. Dokonce v Itálii se to zkoušelo a nakonec to vlastně eh, se to vůbec nepodařilo, protože se tam měnily ceny surovin. Takže nakonec to dopadne, že vlastně třeba tam žádné příjmy nebudou. Výsledek byl dokonce, že ty daně, nebo ten výběr daní poklesl. Pokud máte čisté přispěvatele, tak eh, to nemůže být tak, jenom tak, že vlastně se parlament nebude moci vůbec vyjadřovat eh, k vlastním zdrojům. Děkuji. This Mr. Adam Kalus, Czech Republic. Děkuji, nyní pan Adam Kalus, Česká republika. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že budu také hovořit česky. Bych chtěl uh, podpořit vládní pozici uh, České republiky a zdůraznit, že budoucí rozpočet Evropské unie musí být vyvážený, především pokud jde o vztah tradičních a nových politik. A možné snížení celkového objemu eh, nesmí být tedy učiněno na úkor těch tradičních eh, politik. Eh, chtěl bych připomenout, že pro Českou republiku je stěžení zajistit dostatečné zdroje na politiku soudržnosti a také společnou zemědělskou politiku a stejně jako efektivní podmínky pro e- implementaci těchto politik. Eh, navíc eh, všechny státy združené ve skupině Přátel koheze podporují zachování alokace na kohezní politiku na současné úrovni. Eh, jsem přesvědčen, že kohezní politika prokázala svůj přínos k prohlubování konvergence mezi členskými státy a je podmínkou pro správné fungování vnitřního trhu. Pro další pokračování konvergence je proto nezbytné zachovat současnou úroveň investic. Eh, snížení národní alokace eh, ve srovnání s, se současným obdobím je proto pro Českou republiku eh, neakceptovatelné. K dosažení co nejúčinnějšího využití prostředků z politiky soudržnosti je třeba členským státům poskytnout více pravomocí při určování investičních priorit a to se týká zejména možností převodu mezi Eh, mezi fondy eh, kohezní politiky a pravidel pro tematickou koncentraci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Co se týká zemědělské politiky, tak eh, Česká republika podporuje pouze dobrovolné zastropování přímých pladeb. Na externí konvergenci přímých pladeb by se měly podílet jen ty státy, jejíž úroveň přímých pladeb je nad průměrem Evropské unie. Eh, co se týká příjmové strany rozpočtu Evropské unie, tak eh, měl by být systém vlastních zdrojů spravedlivý, transparentní a efektivní a neměl by znevýhodňovat méně rozvinuté členské státy jsem přesvědčen, že v tuto chvíli není možné eh, dosáhnout dohody na nových, nových zdrojích a měli bychom se soustředit na to, co je a ten systém zjednodušit. Na úplný závěr bych chtěl vyzvat eh, chorvatské předsednictví, aby se chopilo role mediátora a eh, pokusilo se najít kompromisní řešení. Děkuji. Omlouvám se za čas. Thank you. You ran over time substantially. Madame Sabine Tillet, La France.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 Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vy jste pochopil, že někteří kolegové již to zdůraznili, že eh, pro Francii je nesmírně důležitá svrchovanost a když se podíváme na rozpočet, který byl předložen, vidíme, že i v rámci toho významného evropského rozměru evropský rozpočet byl hodně seškrtán. A, eh, ale to znamená, že by to ohrozilo naši svrchovanost a to je nepřijatelné. Když se podíváme například například na mm, kapitolu jednotný trh a digitalizace mm, náš stát hovořil proto, aby se zvýšily příspěvky do eh, výzkumu, ale zatím se to dává spíše eh, do fungování trhu. A když se podíváme na společnou, zemi, eh, společnou obranou a obranou politiku, eh, tady byl také snížen rozpočet a to by ohrozilo svrchovanost evropskou. My si musíme uvědomit, že tady se sledují dvě filozofie. Máme tady členské státy, kteří, které si nepřejí navýšit rozpočet a zůstávají na fixním rozpočtu, eh, kde se zaměřuje jenom na určité té priority a pak tady jsou jiné členské státy, které se chtějí odrazit od toho, aby se vycházelo z priorit a tomu se přizpůsobil rozpočet. Je třeba, abychom se tady mnohému naučili, ale možná, že by bylo třeba zlepšit metodu, jakým způsobem dospět k financování toho všeho. Ale ve v souvislosti také s rozpočty členských států. Domnívám se, že není možné na to nahlížet odděleně na rozpočet Evropské unie a rozpočet členských států. Bylo by třeba, abychom to více sladili. Děkuji vám mnohokrát. Uh, Anna bon... Děkuji, paní Anna Bonfrisco. Jako další. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, si ráda vyjádřila v rámci tady této diskuse k těm silným obavám, které musí mít Evropská komise z pohledu geopolitických změn v našem nejbližším okolí. Tady totiž se jedná o zásadní vliv i na hospodářské aktivity EU i na unijní rozpočet. Proto nám připadá rozhodně nebezpečná věc, že by se například společná zemědělská politika měla financovat menší měrou. Ono totiž tím pádem by se mohlo stát, že by naši zemědělci nemohli vyrábět tolik, kolik potřebujeme. Ale co nám dělá největší starosti, je otázka vlastních zdrojů a vyváženosti, jakým způsobem na to jít. Hovoříme o nových eh, penězích, o nových eh, daních. My jsme v zásadě proti a ráda to rozvedu to, co už zde bylo naznačeno. I kolega z Českého parlamentu hovoří například o fondu soudržnosti, na který je třeba nadhlížet jako na důležitý fond, ale často to nepřináší ty kýžené výsledky, ty vynaložené finance. Já jsem ze zakladatelské, ze, z jednou ze zakladatelských zemí, předchůdce EU a musím říci, že skutečně ta přidaná evropská hodnota, to je velký otazník. EU se musí více snažit, aby tato hodnota byla prokazatelná a musí si rovněž nacházet více vlastních zdrojů pro své hospodářské politické programy, například jako bezpečnost a obrana. Jak pohlíží Evropská unie na eh, bezprostřední nutnost eh, výdajů na obranu, na náš i obraný průmysl? To je totiž určitá pága. Nejen o zdroj příjmu, ale i o prvek evropské obrany. Pan Fernando Anastasio z Portugalska. You will be eh, speaking in Portuguese. Budu hovořit portugalsky. Eh, uvědomuji si, že vyjednávání o víceletém finančním rámci ehm, byly a jsou obtížné 27 členských států. Eh, teď musí eh, také zohlednit Brexit a tudíž snížení prostředků. V roce 2021 až 2027 bude chybět tedy poměrně velká suma. Je třeba zahrnout také udržitelnou agendu do rozpočtu, abychom dostali novým výzvám, před nimiž Evropská unie teď stojí. Já si myslím, že se dospěje ke koncensu neboť eh, Došlo-li by zde ke konfliktu, bylo by to velice negativní, zejména co se týče, o, co se týče rozvoje víceletých programů a zavádění nových. Domnívám se, že bychom se do toho měli pustit optimisticky, zdravým selským rozumem. Můžeme jistě provozovat společnou politiku pro blaho všech občanů. Za socialistickou frakci v portugalském parlamentu bych rád konstatoval, že by mělo dojít k tomuto konsensu je z jednoduchých bodů. Víceletý finanční rámec musí být patřičně vybaven i z hlediska snah, které mohou podniknout jednotlivé členské státy, eh, co se týče příspěvků do mm, vlastních zdrojů Evropské unie a Evropské ambice musí být také zohledněny při boji proti klimatickým změnám, digitálnímu rozvoji a spolupráci s jinými kontinenty v oblasti bezpečnostní politiky. Ani zemědělská politika nesmí být zanedbávána. Potřebujeme kontinuitu a koherentnost a konvergenci. A domnívám se, že jenom tak můžeme pokračovat v evropském sjednocování, abychom dostali novým výzvám, před nimiž dnes stojíme. To je úloha pro všechny Evropany. Mr. Andrej Berger. Děkuji, pan Andrej Berger z Německa. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Eh, já se vrátím k tomu, co jste řekl na začátku, kdy jste poněkud jinými slovy řekl, že nemůžeme tady vytáhnout svatého Petra z rozpočtu, abychom přitáhli jiné lidi. Dávám vám za, za pravdu, ale mohli bychom říci, že bychom mohli také svatému Petrovi dát nějakou novou košili a ten by pak pomáhal ostatním. Já si myslím, že rozpočet se rozhodně neslepčí tím, že se tam dá do něho víc peněz, ale že se tyto peníze lépe využijí, aby se prosadila politická vůle. E, když se podíváme na rest a likide, čili vracování přeplatku, e, tady to je objem daleko, daleko vyšší než vlastní příjmy. E, podívejme se, co leží před námi. Je tedy logické, že musíme umírněně a skromně se pokoušet o umírněné navýšení zdrojů, ale přerozdělování toho, kam peníze jdou. Co se týče snah o větší výdaje, dám vám například Green Deal. Tady v tom vzniká souvislosti, Co to souvislosti řada otázek. Prostě jeden bilion eur rozděleno na Evropskou investiční banku a zbytek 10 let na evropský rozpočet, to znamená 50 miliard ročně v rozpočtu, odkud ty peníze mají přijít. V Německu je to tak, že na 0,1% zvýšení členských evropského příspěvku na 0,1 dělá ta u nás 4 miliardy eur. A to si, si způsob, samozřejmě děláme obavy, jak to máme dál financovat jak máme financovat tedy náš národní rozpočet, abychom mohli financovat také evropský rozpočet. Maria Fernández řekla, že musíme pohlížet na to, aby nás přijímali občané, abychom dělali to, co chceme, ale přeci evropští občané si přejí, abychom evropský rozpočet no uvrhli do deficitu. E, proto jako Evropská unie musíme plně ty úlohy, které přinesou nejvyšší efektivit, eh, pardon, efektivitu. A to je proces zvažování. A myslím si, že bychom měli zůstat u 1% HNP a musíme se zasadit o modernizaci evropské funkce schopnosti. To je obtížná cesta a cesta, ale jednoduché to nebude a jinak to nepůjde. Eh, domnívám se, že je důležité zahrnout také argument právního státu, aby nakládal sám, jak podle své úvahy z příspěvky, které dostává z Evropské unie. Mm, a chtěl jsem tedy, tedy použít ten váš obraz toho oblečeného svatého Petra. Gracias, presidente. Hablo en... Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit španělsky, i když s akcentem z Extremadury. Nemůžeme nechat stranou ani oblasti, regiony, ani osoby. Nelze přispívat k zvyšování rozdílu. My máme příklad ve Španělsku a mé země extra Madury, protože eh, Tady se snažíme prosazovat naše produkty, ale potřebujeme k tomu pomoc ze společné zemědělské politiky. My sníme o vlastní budoucnosti a jedně tím, že budeme přispívat tomu, abychom ji uskutečňovali, můžeme toho dosáhnout. Hmm my neumožníme, aby nikdo zůst, neumožníme, aby někdo zůstal stranou. Musíme samozřejmě zahrnout také zranitelné skupiny a nemůžeme připustit, aby například vylidňováním venkoma eh, přišli mnozí lidé o práci, protože ji ve svém regionu nedostanou. Je třeba priorit dát politikám prioritu ehm, musíme se postarat o Evropu, která poroste a proto bychom měli mít víc prostředků na inovace, výzkum a také na pomoc osob, které jsou v problémech. Španělé mají za sebou historické velkou volbu, jejich největší účast v posledních evropských volbách eh, byla nesmírně významná. My musíme dát občanům znovu důvěru, a my tady máme celou řadu španělských eh, zemědělců, kteří očekávají pomoc z evropského rozpočtu. Nesklamme je. Děkuji, pan Bogdan Žoňca jako další. Děkuji. Já budu hovořit polsky. Dla mě, eh, dla mě Unie Europejská je... Pro mě se zdá, že se jedná o skutečně racionální návrh rozpočtu. A my chceme podpořit právě racionální rozpočet, i když jsem svědkem určitého mýtu v tom, jak funguje EU. Jak to myslím? ten evropský projekt musí být neustále zkoumán z pohledu statistik, z pohledu příjmu a výdajů. A tady musíme být opatrní. A musíme si rovněž říci na rovinu, kdo je čistý plátce a kdo je čistý příjemce. Pokud někdo mm, přidá do rozpočtu 16 miliard a hovoří o tom, že je čistý plátce, ale my od jinut víme, že těží z toho, že je v tom jednotném trhu až 200 miliard, tak to nám musí vnuknout jakousi myšlenku. To si musíme říci, kde je pravda. A pak druhá záležitost. Snažíme se řešit celou haldu problémů. Což znamená, že pro každý ten problém budeme mít pouze mizivou pozornost. Takže my si nabereme hodně úkolů a pak se nemůžeme divit, že máme i mnoho problémů. Někdo zde už velice hezky se vyjadřoval k tomu eh, zelené, k té zelené dohodě. To je krásné. Samozřejmě, že si všichni přejeme čisté životní prostředí. To je nesporné, ale zároveň se v EU odehrávají i jiné záležitosti, které si musíme nechat projít hlavou a prostudovat. Já tady mám ten balíček pro mobilitu a tam je zcela jasné z toho, že jakmile to bude provedeno, tak budeme mít mm, nákladní vozidla, které se budou prázdná vracet do své mateřské země. A tam oni nám znečistí silnice eh, třemi miliami, miliony tun CO2, no a pravděpodobně, že budou tito lidé potřebovat i dotace. A to jsou ty absurdity, s nimiž musíme bojovat. Děkuji, pan Angelos Voci z Kypru. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit řecky. Ξεκινώ Děkuji. Chci ve svém příspěvku poukázat na to, že ten mimořádný summit, který brzy eh, nastane v Bruselu a soustředí se na víceletý finanční rámec, se musí snažit udržet stávající programy ten nový eh, VFR musí počítat i s prostředky na plnění těch žádostivých cílů v oblasti ať už ekologie nebo digitální ekonomiky. Kromě toho si musí poradit i s moderními výzvami, které přináší demografické změny musí zlepšovat pracovní prostředí a i sociální ochrana a důchodové zabezpečení musí být udržitelné. Potřebujeme, aby vznikala kvalitní nová pracovní místa a migrační politika musí vycházet z praktické solidarity a z toho, že si členské státy budou moci rozdělovat tu zátěž rovnoměrně. Zároveň musíme bojovat i s terorismem. Výdaje musí být cílenější. Výdaje musí být v souladu strategi- se strategickými cíly, zejména udržitelností a těmi milenijními cíly OSN a i dohodou eh, ke klimatu z Paříže. Kromě toho samozřejmě chceme, aby naši evropští občané nechudli a musíme se zbavit mrhání a zlepšit důvěru v evropské instituce. Společná zemědělská politika a politika koheze jsou dlouhodobě výhodné a musí být i v tom dalším víceletém finančním rámci prioritou je tedy třeba udržet současnou úroveň financování, abychom se zbavovali nerovnosti a abychom byli stále eh, blíže sobě navzájem. Mm, rozdíly mezi členskými státy musí být i brány v úvahu v tvorbě rozpočtu právě v těchto oblastech pan Alvaro Almeda z Portugalska. We have heard a lot of intervention. Děkuji za slovo. My jsme zde už slyšeli mnoho příspěvků, které říkají, že máme zachovat politiku koheze a společnou zemědělskou politiku a další tradiční politiky a zároveň, že máme ale najít také peníze na ty nové politické koncepce, které, což tedy znamená, že ten rozpočet by měl být větší. Já vaše názory sdílím a také sdílím i obavy některých že to by mohlo také znamenat vyšší daně pro evropské občany. To nechceme, protože říkat eh, Evropanům, eh, že mají platit větší daně kvůli Evropské unii, to by znamenalo, že se začnou stavět proti evropskému projektu. Já si myslím, že nemusíte vybírat více daní nebo stanovat větší daň, abyste měli větší rozpočet. Vzpomeňme si, že ty politiky mají řešit globální změny a to jsou změny, kterým čelíme všichni, každý členský stát a nevyhneme se tomu. Eh, ať už ty výzvy budeme řešit na národní úrovni nebo evropské úrovni, mm, stále na to bude potřebovat prostředky. Máme mít 27 zelených dohod nebo jednu dohodu. Chceme 27 azylových a migračních politik nebo společnou evropskou azylovou a migrační politiku? Ten výsledek je jasný. Pokud zde bude jednotná politika, tak to bude mnohem efektivnější než 27 národních politik. A pokud tedy máme navýšit rozpočet, tak eh, tím nenavyšujeme celkově výlohy evropského rozpočtu, ale spíše přesouváme některé um, výdaje z národních rozpočtů do evropského rozpočtu. Takže vlastně snížíme trošku ty národní rozpočty a potom nebudou muset být zvýšeny daně. Evropská politika potřebuje čerstvé peníze, ale neznamená to vyšší zdanění. Děkuji, pan Kristian Petrý, Německo. Sorry. Ano, pan Petri. Ano, děkuji, pane předsedo. Německo se v koaličních smlouvách eh, stávající vlády zavázalo k tomu, že je připraveno k navýšování výdajů, což znamená, že eh, po Brexitu se bude navyšovat příspěvek z 13 na 15 miliard a přesto se hovoří o tom, že to nestačí. Samozřejmě, že Eh, už naše ministerstvo financí řekne, že to stačit musí, ale jsou tací v EU, kteří hovoří o tom, že pokud chceme eh, mít kvalitní zelenou dohodu, obranu, program výměny mládeže a eh, zemědělskou politiku a tak dále, tak ty peníze prostě nestačí. Samozřejmě, že se můžeme tázat, dá se to vyřešit lépe, dá se to vyřešit účinněji, eh, dá se to vyřešit prostřednictvím členských států. Ovšem můžeme hovořit, ale zároveň se na vše musíme dívat komplexně. Tedy když hovoříme o soudržnosti a okrademe zemědělství, anebo naopak, tak se toho problému nezbavíme. Tady si musíme u té otázky ještě větší důraz položit, a tady odkazuji na pana Michela, že eh, podle mě je třeba se dopracovat dostačujícího finančního zázemí. A já se divím, že se tady zdá, že u těch vlastních zdrojů se o tom hodně hovoří, ale nemáme moc konkrétních podnětů a já bych rád věděl více. To je pak taková diskuse, ano, je to skvělé, je třeba se zabývat vším, ale odsouváme to do budoucna, protože se nedokážeme dohodnout. A tím pádem nám budou neustále schopni scházet peníze. A nebo budeme schopni se na něčem konkrétním dohodnout. A pak eh, ještě Evropská centrální banka upravila svou peněžní politiku tím, že napumpovala do hospodářství peníze, ale sama svými nástroji může přispět i k financování EU. A to zatím o tom se nebavíme a mě by zajímalo, co si tady myslí panel. Děkuji, pan Andrej Kostovňák. Děkuji, pane předsedo. Vážení zhromáždění, já budu rovněž eh, hovořit polsky. Dnes hovoříme o unijním rozpočtu na období 2021 až 2027. Celou dobu se snažíme zacílit na řešení dvou zásadních záležitostí jednak jak zacelit mm, tu finanční díru po Brexitu a za druhé, jakým způsobem je možné snižovat výdaje na konkrétní politiky. Přesto však je zde takový motiv, který bych rád vypíchl. Totiž musíme se zamyslet, zda chceme více příjmu pro EU. Než ale si začneme zcela striktně omezovat určité konkrétní politiky či snižovat prostředky na ně, protože to by spíše znamenalo mm, takový pomalé e, rozmělňování EU a což by za sebou popotahovala další záporné jevy. V tom se určitě shodneme. Tedy vracím se k tématu. Podívejme se na příjmy EU. Tam si můžeme všimnout, že naše státy mají mnohdy obrovské problémy s výběrem daní. I tam nám schází u těch daní eh, prostředky, které bychom teoreticky měli vybrat. A tady zkusme využít této příležitosti, zkusme si důsledněji vybrat ty daně, které mají um, přispět do našeho rozpočtu a pak nás to nebude až tak bolet, když budeme přispívat k EU. Zkusme to udělat na úkor spíš snižování podpory konkrétních politik. Pak se zde zmiňovalo i klimatická politika a ten spravedlivý přechod to není problém jediného státu, to je problém více ročenských států. A i zde nemůžeme se prostě e, omezit e, v příspěvku na obranu, nemůžeme to přenechat na to. Nemůžeme se spolehnout na to, že to za nás vyřeší někdo jiný. Stejně tak u zemědělství. Zemědělství to je národní zájem. Je to přece něco, co je provázano s naší potravinovou bezpečností. To je tedy bezpečnost v tom širším slova smyslu. Děkuji vám. Děkuji, říká předseda pan Jean-Claude Mikanev z Malty. Uh, mill ħafna No děkuji, dnes jsme si vyslechli mnoho projevů. Tento výbor se věnuje rozpočtu, připravuje budoucí rozpočet, také se, týká, také se věnuje i rozpočtu na bezpečnost. Eh, to, co jsme slyšeli, nebo v tom, co jsme slyšeli, um, byla jedna věc, která, ve mě, mm, která mě trošku znepokojila. Mám pocit, že mezi členskými, členské státy mají určitou věc eh, společnou. Eh, je to trošku tak, že každá země se snaží jak si bojovat za sebe, každý se snaží nějak si urvat, co může, ale to mm, je pravda, že v podstatě bojujeme za to, za, za obživu Evropa se stále více přibližuje k takovým ustanovením, které vlastně jsou univerzální, paušální a ne všem zemím to vyhovuje, protože některé země mají odlišný názor. Musíme zcela jistě přemýšlet o jiných mechanismech, které zaručí kohezi, kohezní opatření, také sociální opatření a také ekonomická opatření. která umožní, aby se každá země mohla individuálně rozvíjet, ale přitom stále se držet těch evropských politik. A když teď hovořím o těch evropských politikách, tak chci říci, že jsem se vyslechla různé komentáře a sice jsme všichni v Evropské unii, ale asi neexistuje něco takového, jako je evropská mentalita. Nevypadá to, že všichni přemýšlejí stejně. Máme zde rozpočet, Eh, ale ne všichni třeba souhlasí s tím, že se máme zabývat změnou klimatu a myslím si ale, že to vlastně třeba je spol, eh, má to společné rysy potom s dalšími politikami. Měli bychom se zabývat také novými rozpočtovými pravidly, které nám pomohou třeba bojovat s nedovolenou migrací, s kriminalitou, s převaděčstvím, s obchodováním s lidmi. Také jsou, bychom měli přemýšlet o různých individuálních eh, omezeních. Musíme vytvořit rozpočet pro lidi, který posílí, rozpočet, který posílí lidi, protože právě lidi tvoří Evropu, není to naopak. Děkuji. Takže tím jsme vyčerpali seznam řečníků, kteří se přihlásili do diskuse. Chtěl bych ukončit eh, tuto diskusi a dám slovo ještě panu místo předsedu Matelianovi, aby zakončil tuto část. Děkuji, pane kolego, budu hovořit chorvatsky a budu stručný. Já bych nejprve chtěl poděkovat všem za spolupráci. Děkuji vám také za celý tento parlamentní týden i za konkrétně toto jednání. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za jejich konstruktivní a velice zajímavou diskusi. Zazněla jste celá řada silných argumentů a některé eh, konflikty, eh, pardon, některá tvrzení, která jste zazněla, pak eh, zase třeba byla spochybňována nebo byly zde protichudná tvrzení. Hovoříme zde o fungování Evropské unie. Určitě se všichni shodneme na tom, že cíle, které byly stanoveny jak ve sdělení Evropské komise o VFR, tak i v těch nových politických eh, pokynech Evropské komise a i v eh, podkladech Evropského parlamentu, tak se můžeme shodnout na tom, že ty cíle jsou ambiciozní a že pokud jich chceme dosáhnout, bude to vyžadovat investice a také třeba různé úpravy. Je důležité, abyste byl konsensus, který se týká priorit. Z dnešní diskuse, kterou tímto ukončuji, můžeme říci, že jsou zde taková, takové dvě oblasti, dvě témata, která jsou navzájem propojena. Za prvé, to, co, čemu říkají lidé staré tradiční politiky a na druhé straně nové politiky. Jako ty nové politiky, co se tím myslí? Třeba zelená dohoda já pocházím z Chorvatska, což je země, která e, vytváří 20 HDP z cestovního ruchu, takže zcela jistě jsou pro nás zajímavé politické koncepce, které chtějí chránit životní prostředí a chtějí podporovat biologickou rozmanitost, protože životní prostředí a lidé jsou největší hodnoty, které máme. A chránit životní prostředí je nesmírně důležité. Chorvatsko má také velice eh, rozsáhlou vnější hranici, takže také vítáme i posilování bezpečnostní politiky a aktivnější úlohu Evropské unie v mezinárodní pomoci. Říkám to v kontextu i třeba možných krizí, které stojí před dveřmi Evropské unie. Další témata jsou digitální přechod, um, to vlastně není něco budouc, budoucího, to je už to se odehrává nyní. Máme zde digitalizace, nové technologie, dochází ke zlepšení ekonomiky, také ekonomika roste a posiluje si její konkurenceschopnost. No a pak jsou to ty, takže ty nové politiky, ty posunují Evropu vpřed ke všem těm cílům, jichž chceme dosáhnout a občané si to také uvědomují. Nicméně musíme si také být na druhou stranu vědomi toho, že pokud eh, ta budova nestojí na silných základech, tak ty výsledky nebudou takové, mm, jaký, jakých, eh, jaké bychom chtěli. Takže potřebujeme vycházet z těch tradičních politik. Chorvačtí občané mohli teprve v posledních pár let využívat třeba různé výhody společné zemědělské politiky. Hovoříme o politice soudržnosti, hovoříme o evropských fondech. Evropské fondy jsou dnes jedním z takových nejviditelnějších benefitů Evropské unie a neměli bychom se jich vzdávat. Takže jestli určitý, eh, máme zde ty nové a ty tradiční politiky. Musíme si uvědomit, že i po té, co odejde se, nebo po té, co odešlo z Evropské unie Spojené království, eh, bude muset ten rozpočet fungovat. Musíme se dohodnout eh, na financování. Pokud nechceme, aby došlo k nějakému váku v provádění programu, tak musíme zodpovědně postupovat a také dodržovat všechny lhuty. Já sám doufám, že ta další schůze rady eh, v pátek eh, přinese pokrok. Jeden kolega říkal, že možná se stane zázrak. A Chorvatsko, eh, pokud se ten zázrak stane, tak chci říci, že budeme určitě pokračovat a ve spolupráci s Evropským parlamentem Chci říci, že pro mě byla velkou ctí být spolupředsedou eh, tohoto eh, jednání. Já bych ještě chtěla říci, že nás teď čeká raut, který začne ve čtvrt na osm v Domě evropské historie. Eh, služba, eh, která působí v sále, čeká před dveřmi a dovedou vás do Domu evropské historie. Nezapomeňte si sebou vzít všechny věci. Teď trošku mluvím jako pan učitel k žákům. Takže to jsou technické věci. Děkuji vám celkově všem za velice zajímavé podněty a komentáře a dnešní konferenci tímto ukončuji.